Ještě před eh, tím setkáním ministrů jsme měli neformální zasedání na La Rochelle, kde se jednalo o námořní bezpečnosti. A díky účasti vašeho předsedy a místopředsedy, také díky spolupráci pana komisaře Tajanyho a jeho týmu, si myslím, že to bylo skutečně byla dobrá příležitost, jak eh, nám poskytnout eh, stanovisko vašeho výboru a ukázat, eh, že parlament, komise i rada chtějí společně uzavřít tuto složku. Zabývali jsme se i dalšími prvky. Já bych chtěl velice poděkovat eh, výboru pro dopravu a také výboru pro evropské dopravní sítě, jež jeho zasedání proběhlo v říjnu tady v Bruselu. Jednalo se o transevropských přepravních sítích, o tom, jak urychlit jejich eh, budování a financování, což samozřejmě není vůbec snadné v době hospodářské krize, kdy je třeba i nadále budovat infrastrukturu a sítě. A já jsem u té příležitosti měl možnost eh, vidět, že státům skutečně velmi záleží na tom, aby sítě byly propojeny, že se v tom hodlají angažovat a že komise a některé státy chtějí v rámci Unie pro Středomoří také zajistit, že tyto sítě budou propojeny z jižní oblastí Středomoří. Navíc jsem si dovolil na La Rochelle, na to neformální zasedání, přizvat eh, ministry dopravy z Tunisu, Maroka a Alžírska. Také jsme měli zasedání v Paříži, které se zabývalo evropskými železnicemi bez hranic. To je velmi důležité téma. Měli jsme v Bordeaux Evropský summit pro leteckou dopravu. Bylo možné také přitom ochutnat bordovské víno. Samozřejmě to nebyl důvod, proč se scházet samotný, ale rozhodně to vedlo eh, k lepšímu rozvíjení technologií a lepší ochraně životního prostředí. A došlo ke dvěma důležitým podpisům, jednak eh, dohody iniciativy Čisté nebe a potom umlova šesti zakládajících eh, států pro první funkční letecký blok, letecký prostor u eh, střední Evropy. A také jsme inaugurovali náš společný projekt Cezar. Ten eh, by měl začít fungovat už brzy a měl by zajistit ten projekt společného nebe. 13. Eh, října jsme měli zasedání v Paříži a tam se jednalo o otázkách přeshraničních sankcí, takže tohle byly ty události za poslední pololetí. Já jsem je tady zopakoval proto, že odpověděli našim cílům, to znamená bezpečnější přeprava, čistší přeprava, přeprava, která bude úspěšnější a lépe integrovaná. To vše samozřejmě spadá do našeho stále urgentnějšího rámce boje proti klimatickým změnám a paralelně jsme o tom jednali s ministry pro energetiku a životní prostředí v rámci toho balíčku energetika a klimatické podmínky. Finanční krize má samozřejmě dopad i na dopravní společnosti. Ceny klesají a celý sektor trpí zpomalováním ekonomiky, takže ta otázka se stává stále urgentnější. Ještě uvidíme, jak to bude na legislativní úrovni, ale já bych chtěl zůstat, respektive chtěl bych začít otázkou, na které jsme spolupracovali pane předsedo, totiž přijetí třetího balíčku o námořní bezpečnosti. Pro Francii to bylo velmi důležité. Komise předložila ty návrhy v roce 2005. A šlo tam o otázku námořního znečištění a řešení nehod. A v říjnu na La Rochelle jsme dospěli k závěrům konečného textu balíčku. Asi si vzpomínáte, že v Dubnu byl ten text předtím zamítnut a asi si také vzpomínáte, že veškeré diskuze, které proběhly s koordinátory za vaší skupinu a se zpravodajem panem Kostou, jsme v prosinci dozvěděli, eh, jsme v prosinci došli ke společnému textu, který byl potom schválen radou v roce 2007 a tím pádem jsme měli společné stanovisko, abychom mohli schválit celý ten balíček. Takže se nám podařilo dát dohromady ustanovení těch dvou předchozích balíčků. Já chci opravdu poděkovat vašemu výboru za konstruktivní přístup, který nám umožnil dospět ke kompromisu. Já vám velmi děkuji. Musím říct, že i komise sehrála velmi důležitou roli ve snaze najít nějaké společné stanovisko mezi ministry a parlamentem. Abych uzavřel tu otázku námořní bezpečnosti, tak ještě zmíním dva texty. Jednak usnesení o Evropském centru pro údaje o námořních plavidlech, aby bylo možné je sledovat na globální úrovni, úrovni a potom schválení úmluvy o námořní dopravě na radě. Bohužel se nám nepodařilo zajít tak daleko v otázkách silniční bezpečnosti. Tím myslím konkrétně návrh směrnice o silničních sankcích v přeshraničních situacích. Parlament francouzské předsednictví se na tomto docela shodnou, také s Evropskou komisí. A myslíme si, to je ostatně výsledek naší práce, že se nám daří snižovat počet úmrtí na silnicích a zdá se nám, že ty sankce jsou velice důležitým nástrojem pro zvyšování silniční bezpečnosti. A zdá se nám tedy být zjevné, že ty sankce musí platit pro všechny, bez jakékoliv diskriminace, pro všechny, kdo se pohybují v našem společném prostoru. Dohodli jsme se i na politické úrovni. Já jsem o tom mluvil během našeho předsednictví se všemi kolegy z 26 členských států a zdá se mi, že naše názory se nějak výrazně nelišily. Nicméně bohužel z hlediska právních nástrojů se nám nepodařilo získat dohodu mezi členskými státy, co se týká eh, řešení v rámci prvního pilíře. Měli jsme tedy určité potíže s tímto. Já bych chtěl poděkovat Ines Jele Sender za kvalitu její zprávy a chci vám říci, že Francie eh, vás bude vždy podporovat v tom, abyste přijali ambiciozní legislativní text, který bude časem schválen na komunitární úrovni, abychom vyřešili tu otázku v rámci prvního pilíře. Další věc, kterou se jistě budou zabývat všechny další předsednictví, která přijdou pro nás, české předsednictví také, eh, je otázka dopravy šetrné k životnímu prostředí. Musíme snižovat eh, dopad dopravy na životní prostředí. Jednalo se o tom minulý týden eh, v Tokiu. Byli tam naši ministři, byl tam také komisař Tajany a schválili jsme ministerské prohlášení v tomto smyslu. Potom, eh, co se týká letecké dopravy, tak myslím, že tam se nám podařilo učinit důležitý krok schválením směrnice, která zapracovala leteckou přepravu do evropského systému obchodování s emisemi. V textu je jednak cíl snižování emisí CO2 3% do roku 2012, 5 do 2020 a také 15% kvót emisí, které by měly být eh, přidělovány každý rok Myslím si, že to bude jasný signál pro mezinárodní informace, pro mezinárodní organizace a také pro naše jednání s třetími zeměmi, abychom mohli schválit kyotský protokol. Co se potom týká pozemní dopravy, tak tam jsme jednali o balíčku, který předložil pan Tajany 7.7. o ekologizaci dopravy. Získali jsme souhlas rady k závěrům toho balíčku o zelené dopravě, což nebylo vůbec snadné. My jsme potřebovali jednohlasnost, ale to se nám nepodařilo. Takže jsme se o to museli pokusit dvakrát a nakonec jsme se na tom dohodli během ministerské rady v prosinci. Já si myslím, že je to důležitý politický akt, protože je to poprvé, co členské státy společně vyjadřují vůli eh, nějak progresivně internalizovat externí náklady na přepravu a aplikovat ten princip, že ten, kdo znečišťuje, platí. A přitom brát v úvahu zeměpisná a jiná specifika jednotlivých členských států. Tam patří samozřejmě také otázka revize eurovinety, o co žádal váš parlament. My se snažili toto rychle projednat na té neformální radě La Rochelle. Tam jsme dostali obecné pokyny a 11 odborníků se tímto zabývalo. Trvalo to čtyři měsíce. co na tom pracovní skupina pracovala a nakonec jsme dospěli eh, k dohodě o rozsahu působnosti směrnice a o zavedení akčního plánu který se bude snažit eh, snižovat eh, znečištění, které vyplývá z dopravy a zajistit podmínky, které budou šetrnější k životnímu prostředí. Samozřejmě, že chceme co nejdříve dospět eh, k politické dohodě, ale já vám mohu upřímně říci, že nebýt hospodářské krize, tak jsme k té dohodě dospět mohli. Ovšem, Situace se trochu změnila, takže se nám to nepodařilo a já doufám, že české předsednictví a švédské předsednictví na tom bude pracovat i nadále. A že to půjde rychle, protože si asi lépe než já vzpomínáte, že ta diskuze o předchozí směrnici nám trvala tři roky. A až mezi vás přijde můj český kolega, vám jistě řekne, jak hodlá tu práci pojmout a Francie ho v tom samozřejmě podpoří. Dále, co se týká té čisté dopravy, tak tady máme ještě směrnici o podpoře tzv. čistých vozidel, energeticky šetrných vozidel, která by měla přimět eh, veřejné instituce, aby podporovaly takováto vozidla, což by mělo na pomoci jejich, jejich rychlejší a širší, širšímu uvedení na trh. A teď, eh, vážení poslanci a poslankyně, se, dávám té, se dostávám k té otázce společného nebe. To je velmi zajímavé, protože tam jde o integraci, o bezpečnost, o snižování emisí, snižování znečištění a zvyšování účinnosti. Je to složka, na které jsme hodně zapracovali. Já bych chtěl poděkovat komisi, protože vím, že nám v tom hodně pomohla. Mm, také eh, zpravodaj vašeho výboru Marian Jean Marinescu nám pomohl. A byla to rozhodně naše priorita, protože se tam jedná o technologické výdobytky, které by nám měly umožnit zlepšit leteckou navigaci na evropské úrovni a přitom zvyšovat bezpečnost a snižovat znečišťující emise. Zase není na to mnoho času vzhledem eh, k agendě komise, takže se nám podařilo schválit jen usnesení o evropském systému řízení dopravy Cezar, což je takový začátek toho společného nebe. Zatím je to jen projekt. Firmy, které se toho budou chtít účastnit, budou moci podepsat dohody o přistoupení k projektu a mm, celý projekt byl inaugurován už 8. prosince. Z legislativního hlediska se nám podařilo dospět takové technické dohodě, bohužel ne politické, ale technické dohodě o revizi nařízení, které bude řídit to společné nebe. Kdyby se Španělsko a Británie dohodly na statutu letiště v Gibraltaru, tak by samozřejmě situace byla mnohem lepší. Ovšem, takto se nám podařilo dospět jen k technické dohodě, protože politická dohoda, ona byla velmi blízko, ale, ale nepodařilo se nám to. Ono je to také otázka národní suverenity, vy dobře víte, jak to s tím je a já zase jednou doufám, že české předsednictví možná dokáže tuto překážku odstranit. Potom tady máme rozšíření pravomocí Evropské agentury pro leteckou bezpečnost. Tam se nám podařilo částečně s tím pokročit, ale Bohužel eh, se nám nepodařilo to uzavřít, nicméně si myslím, že se nám to podaří už brzy. A pak bych vám chtěla ještě říci, že na konci díky slovenskému předsednictví se nám podařilo uzavřít dvě složky, které dobře znáte. Jednak eh, směrnice o harmonizaci na letištích a potom eh, nařízení o informačních systémech rezervací letenek. Tyto dva texty by měly snižovat náklady nebo cenu letenek a zároveň by měly snižovat i ceny za distribuci. Navíc eh, by systém měl být pochopitelnější pro spotřebovatele, který by se měl lépe orientovat v cenách, eh, v daních a tak dále. Ještě jsem vám chtěl říci, že jsme pověřili komisi, aby začala jednat eh, o letecké dopravě s Libanonem, s Tunisem a s Alžírskem. Také jsme uzavřeli dohodu s Kanadou, která by měla být podepsána už brzy a 9. Eh, prosince jsme podepsali dohodu, kterou jsme vyjednali s Izraelem. Takže to byl takový souhrn, promiňte, jestli jsem mluvil příliš dlouho. A abych byl upřímný, musím říct, že se nám podařilo eh, dosáhnout více úspěchů než zklamání. Samozřejmě, že také nějaká zklamání byla, ale úspěchu bylo víc. Já děkuji všem, kdo k tomu přispěli, samozřejmě vašemu parlamentu, veškerým našim službám. A chtěl bych vám ještě říci, že po Žaku Barotovi, který předal tuto složku před několika měsíci komisaři Tajanimu ji tento přebral velice dynamickým způsobem v liních eh, politických, které nastolil už Jacques Baro a musím říct, že pro mě bylo skutečně radostí s ním pracovat i s vámi se všemi. Musím říci, eh, jak také říkal náš prezident, že bylo úžasné spolupracovat jako francouzská předsednictví s parlamentem. Kvalita vaší práce byla opravdu výtečná. My jsme se snažili jednat čestně v 18. století, když se říkalo čestný muž, tak to nebyl jen někdo, kdo byl ctnostní, ale také někdo, eh, kdo byl rozumný. A my jsme se tady snažili jednat nejen čestně, ale také rozumně. A ještě jednou vám tady, pane předsedo, velice děkuji a přeji hodně štěstí českému předsednictví a potom předsednictví švédskému. My je podpoříme ze všech sil. Velmi vám děkuji za vaši pozornost. Grazie. Děkuji, pane ministře. Byla dlouhá prezentace, ale vy jste to stihl přesně podle naší agendy. Já jsem velice rád, že se, nám, že se vám s námi dobře spolupracovalo a Mám tady ještě poslední žádost totiž, abyste se účastnili naší práce, která proběhne teď koncem našeho mandátu. Já jsem si jist, že i za českého předsednictví, francouzské předsednictví bude viditelné, obzvláště u těch složek, na kterých hodně pracovalo a které jim leží na srdci, aby mohly být co nejdříve finalizovány. A tímto tedy uzavřu a dám slovo kolegům, nejdříve panu Jařemborskému za Evropskou lidovou stranu. Prosím. Sehr geehrter Minister, lieber Dominik, ich, äh, für meine Fraktion darf ich dir sehr danken für deine Präsidentschaft. Milí pane ministře, milí Dominiku, já bych velmi rád ještě poděkoval za tvé angažmá během vašeho předsednictví, které bylo vedeno v duchu přátelství a bylo to opravdu předsednictví velmi přátelské a férové. E, já bych zmínil ještě námořní balíček. Tvůj zásadní příspěvek. E, díky tvé aktiv- aktivitě jsme opravdu dokázali to, že jsme mohli balíček odsouhlasit. Za druhé, Myslím si, že co se týče samitu o letectví v Bordo, byl to, bylo to velmi úspěšné setkání, které mělo i velmi pozitivní odezvu u leteckého průmyslu a byla to velmi dobrá příležitost také pro podpis e, různých dohod a doufám, že budou také e, dobře uplatněny. Já jsem chtěla chtěl zmínit ještě jednu věc, která s tím nepřímo souvisí, nicméně tam jste také velmi pomohl, a to při přeskumu systému ETS obchodování s emisemi. E, myslím si, že to byl tak jeden z velkých úspěchů francouzského předsednicí, to znamená ty, ta speciální pravidla, díky kterým se nám podaří nepříliš zatěžovat letecké společnosti a zároveň budeme mít také tu možnost na rozumné úrovni spolupracovat s americkými partnery. To je pro mě velmi důležité. Já také s tebou souhlasím, že co se týče uh, Eh, při, přeshraniční spolupráce nevždy jsme byli úspěšní. Ehm, nicméně naši zpravodajové, mé kolegyně, mý kolegové se velmi snažili. A teď bych si ještě přidal k panu předsedovi. Existují dva velké dosiéry ještě. E, které bychom rádi odsouhlasili. Jde o společné evropské nebe a EASu. A to si myslím, že bychom měli vnímat jako jeden celek, který je velmi důležitý pro letecký průmysl a také velmi důležitý pro životní prostředí, protože my opravdu můžeme udělat zásadní krok pro to, aby letecký průmysl byl šetrnější životnímu prostředí a to také díky balíčku Společné nebe. A možná ještě jednu prozbu. Balíček balíček týkající se nákladní přepravy. Já si myslím, že to je velmi důležité, aby i tento balíček byl odsouhlasen. To je velmi důležité pro bezpečnost v letectví, je to velmi důležité pro bezpečnost, také pro firmy zabývající se nákladní přepravou, takže z tohoto důvodu bych jenom ještě rád poprosil, aby ti, kteří se tedy této agendy ujmou, aby se opravdu zasadili za odsouhlasení tohoto balíčku a aby francouzské předsednictví pomohlo našim českým kolegům. My jsme velmi vděční a budeme ještě vděčnější, když se nám podaří odsouhlasit tyto dva poslední balíčky. Well, thank you, President. And I, I thank the President in office. Děkuji. Chtěl bych poděkovat panu předsedovi za jeho práci během francouzského předsednictví a také za jeho zprávu našemu výboru. Ehm, určitě jsme dosáhli určitých úspěchů a myslím si, že to je potřeba uznat. Především se to týká toho námořního balíčku. který vlastně to celé bylo takový dlouhý, dlouhodobý postup, který nakonec vyšel velice dobře. Uh, a já si myslím, že francouzské předsednictví skutečně pracovalo velmi pilně, aby konkrétně tento dokument byl schválen. A myslím si, že si budu pamatovat velmi dlouho to, jak francouzské eh, stále zastoupení se s námi často eh, setkávalo a že vlastně poprvé se usmáleš úplně na konci eh, toho procesu a v tu chvíli jsem věděl, že skutečně už dost jsme dosáhli nějakého úspěchu a nějakého pokroku, když se tady francouzský velvyslanec lehce usmál. Ehm, my jsme skutečně potřebovali nutně dosáhnout souhlasu eh, v námořním sektoru a proto eh, bych vám k tomuto chtěl poblahopřát také jste zde zmínil ETS, to jste tak napůl zdědili po slovinském předsednictví. A myslím si, že jsme dokázali nakonec dosáhnout vyváženého nařízení. Někteří z nás měli trošku obavy z toho, že ta rovnováha nebude dosažena, ale Myslím si, že díky vašim schopnostem jsme skutečně dosáhli eh, vyváženého dokumentu. Také zde zmínil efektivní a eh, ekologická vozidla. To si myslím, že není úplně jaksi přitažlivá oblast, nejsou to letadla, nejsou to lodi, ale je to stále velmi důležitá součást našeho každodenního života. Především pokud se na celý, celou problematiku životního prostředí a mm, dopravy, které francouzské předsednictví už na začátku prohlásilo za jedno ze svých priorit. Takže k tomu bych vám opět chtěl poblahopřát. Dále, co se týče letiš, tam opět dosáhli jsme uh, úspěchu. To začalo také jiné předsednictví, nicméně uzavřeno bylo francouzským předsednictvím, takže skutečně zde bych chtěl vyzdvihnout francouzské předsednictví. Nicméně došlo i k určitým zklamáním. Vy jste se tomu trošku dotkl k vaš, ve vašem projevu. E, tam se to týká především té přeshraniční spolupráce v oblasti bezpečnosti silničního provozu. To bylo velké zklamání. E, my jsme hlavně se tam poté eh, setkali s problémy, který, které nebyly ani tak, které nesouvas, nesouvisely se, samotným, se samotnou dopravou, ale byly to problémy úplně jiné. Například můj kolega Jařembovský je eh, právník a já pořád říkám, že v politice, do politiky se jaksi plete příliš mnoho právníků. A tady to je velmi dobrý příklad takového případu. Já vím, že vy jste toto zklamání také pocitovali jako předsednictví. Co se týká SRAS, e, tak tam pořád někteří z nás mají ještě obavy z toho, jaký bude mít dopad eh, toto na dopravce, co se týče interoperability eh, železnic a přístupu k infrastruktury, eh, tam jsou problémy stále. A vy víte, pane předsedo, že Francie byla často obvinována z toho, že neotvírá svou infrastrukturu jiným zemím a že Francie, Francie je jaksi centralizovaná z evropského hlediska, co se týče tady železniční infrastruktury. Takže se budeme dále snažit eh, tento problém jak se rozmotat a vy, užít železnice efektivně. Co se týče projektu Cesar, to se netýká jenom Francie, ale i dalších členských států. My na tom dále pracujeme, máme ještě řadu problémů a máte naprostou pravdu, pane předsedo, eh, v tom, že Cesar by mohl být velmi přínosný pro životní prostředí. Nicméně stále znovu setkáváme se stejnými problémy a zrovna vaše za vaše země má velkou část svého vzdušného prostoru rezervovanou pro vojenské účely. Namísto toho, abychom mohli tento vzdušný prostor jaksi sdílet třeba s armádou a mohli dále pracovat na snížení emisí. Takže zde hovořím s vámi jako mm, s se zástupcem země, která velké, velkou část svého vzdušného prostoru věnuje eh, armádě. Nicméně bych vám chtěl poděkovat i vašim úředníkům za to, jaké úsilí vynaložili na těch předchozích šest měsíců a neexistuje příliš mnoho předsednictví, kterým bych toto mohl říci. Děkuji. Sterks. Pan Sterks. Dankjewel, voorzitter. Eh, ik zou u ook willen bedanken, meneer de minister. Eh, het feit dat u hier... Chtěl bych také poděkovat panu ministrovi za jeho prezentaci. Hovoříme již teď zpětně o vašem předsednictví, ale vy jste to předsednictví eh, připravovali ještě měsíce předtím, než vůbec začalo. My jsme s vámi v této oblasti spolupracovali, takže to je podle našeho názoru dobrý přístup, dobrý způsob spolupráce s parlamentem a za to bych vám chtěl také poděkovat, protože podle mého názoru bylo vaše předsednictví vynikající, bylo velmi dobře připravené. Samozřejmě existovaly různé názory, bylo potřeba využít diplomacie, nicméně byli jste úspěšní. Moje kolegové zde také zmínili řadu eh, témat, já už to nebudu všechno opakovat, nicméně chtěl bych zmínit jednu věc a to je ten třetí balíček námořní bezpečnosti. My jsme měli s, eh, konkrétně s touto záležitostí řadu problémů, mm, ale vaši lidé nám zde eh, poskytli velkou technickou pomoc, ať už to bylo vaše stále zastoupení nebo Paříž. A když se na to podíváme celkově, tak eh, jsme začali s tou prací v roce 1999 a od té doby to pokračovalo, takže vidíme, že Evropská unie umí pracovat logicky a Evropský parlament společně s komisí skutečně hraje svoji roli. Uh, tak, aby tedy eh, tomuto problému byl také přiznán evropský rozměr. Myslím si, že rada zde také hrála tu roli, která jí náleží. Myslím, že tě, eh, škoda, jak jste zmínil, že pokud jde o bezpečnost silniční dopravy, tak že jsme nemohli tedy dosáhnout většího pokroku, ale myslím, že spoustu práce ještě můžeme udělat a pokud se to vrátí zpět na radu, tak bude eh, tato záležitost mít velkou podporu. E, dále v budoucnu e, e, balíčku, balíček Erika například a další. A zpráva Elisandra. A první reakce, kterou často míváme, když tady začneme hovořit o bez, eh, dopravní politice a myslím si, že je to škoda. Eh, v současné době je spousta obav spojených s, elektr- s ekonomickou krizí. Včera Evropská komise dokonce prohlásila, že bude ještě mnohem horší, než jsme očekávali. A před chvílí na schůzi koordinátorů jsme hovořili o důležitosti transevropských sítí a plánu pro obnovu ekonomiky. A musíme tady zdůraznit, mezinárodní spolupráce mezi členskými státy je důležitá. Musíme udržet kontakty mezi jednotlivými státy otevřenou a takovou, aby skutečně fungovala. Musíme se soustředit na tuto oblast. A myslím si, že jsme zde příliš restriktivní a že se dostatečně neotvíráme, ale vím, že jsem zde v menšině s tímto názorem. Nicméně, pokud se podíváme na udržitelnost, tak to je všechno ve zprávě pana Jařembovského. A myslím si, že v budoucnu bude velmi důležité, abychom toto dělali i nadále. Chtěl bych poděkovat panu ministrovi za tu práci, kterou vykonal, ale prosím v radě pokračujte v této práci, protože vaše země Eh, má v této oblasti mnoho co říci, především co se týká těch železnic a musíme spolupracovat na evropské úrovni. Vaše země je velmi důležitá. Děkuji. Whichever <laughs> OK, Kramer, go ahead. Pan Kramer, prosím. Tak. Takže já začnu dobře, tak Děkuji, paní předsedo. Já bych také ještě jménem mé frakce eh, rád poděkoval co se týče námořního balíčku, toho už, ten už jsme chválili. E, opravdu je to velmi dobrý balíček. Myslím si, že bez eh, vašeho angažma bychom to určitě nezvládli. Co se týče také těch posledních dvou dosvědů, tam jsme byli velmi pesimističní pesimističtí, <laughs> nicméně díky vašemu předsednici jsme to opravdu dokázali. Eh, věci, které já vidím trošičku kritičtěji, co se týče eh, přeshraničních sankcí, které nejsou v mnoha případech možné. To je opravdu velký problém. Například, když francouzský eh, občan se svým francouzským autem může přijet do Německa a v Berlíně předjíždět, aniž by to povolovali místní pravidla a on by věděl, že se mu nic nemůže stát, to si myslím, že to není pravda, protože samozřejmě on může být zastaven policií, může nechat svou adresu, ale ví, že se mu nikdy nic nestane. A nebo nějaký Němec, který neplatí mítné v Londýně a ví, že se mu nemůže nic stát. To prostě nepatří do Evropy. Evropy. To prostě e, není v pořádku, to se musí změnit. A já samozřejmě rozumím těm právním problémům e, s tím souvisejícím, ale takhle to nemůžeme nechat. Já vás chci opravdu poprosit, i když e, nebudete dále předsedou rady, abyste opravdu to téma podporoval. Toto musí být princip, který musí fungovat nejen v rámci nebo z důvodu e, evropského vnitřního trhu, ale musí to fungovat. Druhý bod, který jsem chtěl zmínit, jsou ekologičtější auta. E, opravdu jsme nebyli velmi úspěšní. Od poloviny 90. let se německý automobilový průmysl um, chtěl zasadit o to, aby omezil emise na 140 gramů. Nicméně to nezvládli. Eh, řekli potom, že to omezí na 120 gramů do eh, roku 2012. To ale samozřejmě s největší pravděpodobností také eh, nedodrží už dokonce byly Slyšeli jsme i nějaké hlasy, že to prostě nebude možné, proto jsme hovořili o prodloužení do roku 2015 a já si myslím, že to je opravdu velmi špatné, protože automobilový průmysl, i když se sám zavázal, tak své přísliby nesplnil a nelze také ani moc očekávat, že se změní v budoucnosti, že auta budou ekologičtější, že budou čistější. E, samozřejmě je to, a musíme si to přiznat, opravdu porážka Evropy. A třetí bod, o kterém jsem chtěl hovořil, je systém ETS ES, pan Jarcevovský tu zrovna není. E, on hovořil o ne dodatečném zatížení leteckého průmyslu, ale nejde o dodatečné zatížení, jde o to e, skončit s privilegiemi, protože my musíme zajistit, aby bylo výhodnější jet například do Bruselu vlakem a ne letadlem. E, my víme, že emise ve stratosféře třikrát až čtyřikrát e, jsou nebezpeční, jsou nebezpeční třikrát až čtyřikrát v porovnání s emisemi e, v jiných sférách. A to si musíme uvědomit, když hovoříme o systému ETS německá i francouzská železnice musí e, nakupovat energii s vyššími daněmi, s vyššími než například letecký, letecký průmysl. A jde právě o to odbourat tato privilegia, která do této chvíli má letecký průmysl. To znamená, že tímto způsobem budeme podporovat systémy, které budou šetrnější k životnímu prostředí a já si myslím, že to je ten směr, kterým bychom se měli vydat. A minimálně bychom se měli snažit o to, aby ten systém byl spravedlivý, aby byl vyrovnaný, abychom dále nepodporovali ty, kteří ubližují životnímu prostředí. Děkuji. Es arī gribētu sākt ar pateicību ministru kungam par prezidentūrā paveikto un, protams, pirmām kārtām par jūr, jūrniecības drošību. E, my bychom také rádi poděkovali, e, takže co se týče námořní bezpečnosti. E, na začátku to vypadalo, že nejdodeme ke schodě, ale nakonec jsme došli, co se týče leteckého průmyslu. Eh, během slovinského předsednictví jsme velmi mnoho investovali do této oblasti. Eh, našlo se velmi dobré řešení. Letecké společnosti mohly růst. Eh, také zpráva pana Stokmana byla velmi dobrá o zdanění a myslím si, že obě dvě předsednictví, jak slovenské, tak francouzské, byly velmi dobré v této souvislosti. E, to, že nefunguje systém sankcí, to je pravda, ale myslím si, že bychom neměli ztrácet optimismus. E, měli bychom i v rámci Lisabonské smlouvy dál počítat s možností nalezení dobrého řešení i s pomocí právníků. A jistě budeme moci spolupracovat i s českým předsednictvím já bych byl rád, kdyby se pan Jarcebovský také eh, zaměřil nebo si uvědomil to, že české předsednictví bude pracovat v rámci velmi těžké finanční a ekonomické situace. Nicméně si musíme stanovovat dlouhodobé cíle, které jsou důležité. Musíme jednat dlouhodobě. Děkuji. Já vám musím říci, že jsem tady nechal mluvit zástupce skupiny. Nicméně už nemáme čas, takže abychom nechali panu Biserovi také chvilku na odpovědi, tak vás musím požádat eh, ty čtyři kolegy, kteří se ještě hlásí, aby laskavě mluvili jen minutu, prosím. Mr. Kirkhope, one minute for you. Good chairman. Yes, I think we got... Děkuji, pane předsedo. No já si myslím, že máme možnost si popovídat i o novém předsednictví a o nové linii českého předsednictví později. A já bych chtěla jen velmi stručně říct, že si myslím, že francouzské předsednictví bylo z našeho hlediska výborné. Ano, zůstalo tam pár věcí nedodělaných a e, na ty bych se chtěl soustředit v posledních 35 <laughs> vteřinách, které mi dáte. E, týká se to samozřejmě e, mého mé vlastní zprávy o CRS. Já souhlasím s Brianem Simpsonem v tom, eh, a on mě v tom velmi velkoryse podpořil, že ta práce byla výborná, spolupráce byla dobrá, ovšem v současné době to rada schválila jakožto bod A a to před Vánocemi. Takže je dost těžké někde teď eh, schválit harmonogram, který se bude zabývat eh, těmi mateřskými dopravními společnostmi. Někde na radě se to bude muset řešit, takže já bych rád, eh, kdyby se tyto nedodělané věci začaly řešit, abychom viděli, že se něco děje. Tešené. Pan Tešené? Oui, très rapidement. Ano, jen velice stručně. Já bych doplnil kolegu Simpsona. Chtěl jsem takové upřesnění, které se týká eurovinety, protože 9.12. se eh, na radě nedospěl k žádnému konsensu a myslím si, že eh, je to také tak trochu kolektivní zodpovědnost předsednictví. Mně je to velice líto. A potom, co se týká eh, vnitřního trhu a silničního balíčku Národní federace silniční dopravy ve Francii, žádá bezpečnostní doložku a já bych rád věděl, co si pan ministr k tomuto myslí. Jsem rád, že se nám podařilo v dohodovacím řízení se dohodnout na tom námořním balíčku. To je takový poslední výsledek francouzského předsednictví a já tady panu ministrovi velmi děkuji. Děkuji také za slova našeho prezidenta, který děkoval parlamentu za naši práci a chci říci, že i my jsme velice ocenili pana prezidenta republiky a jeho vůli a aktivitu.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 de Virac. Monsieur le ministre, Paní Virak, děkuji. Eh, pane ministře, já jsem vám chtěla poblahopřát k úspěchům, který dosáhlo francouzské předsednictví v oblasti přepravy. Nebudu tady opakovat seznam vašich úspěchů jako předchozí řečníci, nicméně před několika měsíci by málo kdo věřil, že se nám podaří dohodnout se na tom třetím námořním balíčku. Pár otázek. Vy jste mluvil o Cesaru. Kdy si myslíte, že by bylo možné aby došlo ke konečnému schválení. A potom ten balíček Jednotné nebe 2. Vy jste říkal, eh, že eh, jsme se málem dohodli, ale byl tam politický problém, totiž letiště v Gibraltaru, takže myslíte si, že během příštího předsednictví bylo možné dospět ještě během prvního čtení k dohodě na příštím zasedání Rady ministrů pro dopravu? Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pan Fernandez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eh, eh, Děkuji. Já eh, bych chtěl říci, že jsem velice spokojen s výsledky francouzského předsednictví obecně. A nejen co se týká toho, co udělali pro Evropskou unii, ale hlavně proto, že dosáhli konkrétních matatelných výsledků, které skutečně vidí i naši občané a naši občané je mohou pochopit. A chtěl bych něco říci k tomu námořnímu balíčku. Mí kolegové to zmiňovali a já bych chtěl také poblahopřát francouzskému předsednictví a hlavně tady panu ministrovi, protože já jsem byl zpravodajem k té zprávě eh, povinností eh, států vlajky. Ta zpráva byla velice složitá a je pravda, že jsem se snažil ten balíček bránit, bránit ty pozitivní prvky celé zprávy. Protože kdybychom nezískali tento balíček, tak bychom eh, nebyli bývali mohli poskytnout skutečně globální odpověď na otázky námořní bezpečnosti. Nicméně chtěl bych opravdu uznat eh, výbornou roli francouzského předsednictví v dialogu, který jsme s nimi měli. Skutečně byli velice otevření a učinili jsme tak první krok tím, že jsme eliminovali to, co jsme eliminovat museli, ale ponechali jsme tam ty základní věci a díky tomu eh, tato zpráva mohla v rámci toho námořního balíčku zajistit větší bezpečnost, což bylo naším cílem. A bude to mít samozřejmě pozitivní dopad na celou evropskou ekonomiku, jak na sociální úrovni, tak především s ohledem na naše občany. Hodně k tomu přispěl i náš výbor a já jsem na to chtěl konkrétně odkázat, protože ta otázka požadavků na stát vlajky by nikdy nepokročila, nebýt toho, že francouzské předsednictví bylo tomu tak nápomocno. Takže to jsem chtěl říci a poblahopřát vám k vašim výsledkům. Děkuji. To o A co se týká ETS, tak eh, já vám blahopřeji k výsledkům, kterých jste dospěli, obzvláště toho, k tomu, že jste dosáhli globální dohody. Nicméně, pane mistře, musím tady říct jednu věc. Já bych chtěl, především co se týká těch nejvzdálenějších regionů, k tomu něco říci. je důležité je jako takové uznat v celé Evropské unii a bylo by dobré zajít ještě dál, ale i tak bylo dobré, že se to dostalo tam, kde to je. Děkuji. Já děkuji všem kolegům. Myslím, že jsme tady všichni společně vyjádřili naše ocenění práce pana ministra a já si myslím, že bychom měli také dát najevo, že hodláme i nadále podporovat společné aktivity Rady a komise a parlamentu, ale bez legrace já vám ještě jednou děkuji a dávám slovo, pane Bysro. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše laskavá přátelská slova vůči naší zemi a francouzskému předsednictví. Jen pár slov, abych nezdržoval vaši práci. Chtěl bych říct Georgovi, že jsem si poznamenal to, co říkal o silniční dopravě a o přepravě zboží. Francie bude i nadále schvalovat eh, společná stanoviska v této věci a myslím, že české předsednictví už dalo najevo, že toto je součást jejich priorit. Eh, totéž u těch eh, přeshraničních sankcí, se kterými jsme my bohužel až tolik pohnout nemohli. Děkuji také Brianu Simpsonovi za jeho příspěvek. Já souhlasím eh, s tím, co říkal. Potom, co se týká interoperability, tak musím říci, že v této chvíli se hodně našich zemí účastní toho systému eh, vybírání poplatků za používání silnic. Máme různé systémy, různý systém v Rakousku, různý České republice, ve Francii, budeme měnit systém v roce 2011, je velmi důležité, aby abychom to harmonizovali. To máte stejné jako u železnice v 18. a 19. století. Každý jsme měli jiný systém, jiná bezpečnostní pravidla, jiný systém signalizace. A není možné, aby to tak fungovalo i na evropských silnicích, takže na tom ještě budeme muset odvést hodně práce. Co se týká otevření trhu francouzských železnic, tak eh, ano, o tom se mluvilo. Já bych řekl, že to funguje velmi dobře. Na konci roku 2008 naši soukromí přepravci snížili náklady o zhruba 10 a náš parlament eh, bude mluvit eh, za týden o povoleních v této oblasti, která by měla umožnit lepší interoperabilitu francouzských sítí. K tomu, co říkal pan Sterks, já vám také děkuji. Budeme mít otevřené stanovisko k té silniční dopravě. Samozřejmě vidíme, že trpí krizí, obzvláště všechny ty malé přepravní firmy, ale to samozřejmě neznamená, že bychom nemohli ten sektor i nadále otvírat. Já jsem zaznamenal otázky nebo požadavky na Francii, co se týká té bezpečnostní doložky. Děkuji také panu Kramerovi za jeho příspěvek. Rozhodně budeme eh, v těch přeshraničních sankcích ještě bojovat. Je to důležité a je škoda, že v roce 2009 nebude zachráněno stovky životů právě proto, že ty sankce ještě nemáme. Co se týká těch čistých vozidel, k tomu myslím už nic říkat nebudu. Rozhodně tam musíme ještě hodně zapracovat na politické úrovni. Ale možná potřebujeme také nějaká řešení, která by znovu pozvedla evropský automobilový průmysl. Takže já děkuji i všem ostatním, kdo se vyjádřili. Eh, vy jste mluvil také o té eh, bezpečnostní doložce. Co se týká té bezpečnostní doložky u silničního provozu, my jsme ji chtěli nastolit, ale ta složka ještě nebyla ukončena. A vaši první otázku si nepamatuju, promiňte. Aha. Ano, já jsem úplně přesvědčen o tom, že u eurovinety jsme se téměř dohodli ta dohoda skutečně nebyla daleko, takže možná, že tam skutečně byly spíš politické potíže, potom ekonomická krize v Evropě a tak dále. Proto jsme to nedokázali uzavřít, ale přesto si myslím, že se nám podaří na tom pracovat teď mnohem rychleji. <laughs> Sice Georg říkal pomalu, pomalu, ne tak rychle, ale já si myslím, že bychom to měli pojmout trochu rychleji než ty tři roky, které jsme strávili na té první směrnici. Potom k, té, k tomu regionu Pyrenejí. Já doufám, že příští, příští předsednictví zajistí nějakou další trasu mezi Španělskem a Francií. Už teď máme ten nový slavný tunel TŽV mezi Perpignanem, Žiron a Barcelonou. To je skutečně historická věc, je to první v tomto století a doufám, že ho budeme hodně využívat. Potom Kristýnina otázka k Cesaru. České předsednictví si stanovilo jakožto prioritu, že schválí na radě koncem března ten hlavní plán. Doufejme, že jim to skutečně vyjde. Co se týká historických třenic mezi našimi britskými a španělskými přáteli, co se týká Gibraltaru. Já doufám, že to nám nezabrání konečné dohodě o jednotném nebi, protože už byla skoro připravená a pár minut před koncem rady bohužel se to nepodařilo, je to skutečně škoda. Bene. Grazie ancora. Dobře, takže já vám ještě jednou děkuji, pane Bisero. A vzhledem k tomu, že život pokračuje, tak my budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. To znamená pozměňovací návrhy ke směrnici o eurovinětě. Wel, voorzitter. Um, ehm, vooraleer in te gaan op de amendementen zelf, zou ik uh, voorafgaandelijk twee zaken willen vermelden. Pane předsedo, ještě než se pustíme do těch pozměňovacích návrhů, pak tu mám ještě dvě věci. Jedna se týká časového plánu. Dohodli jsme se se stínovými zpravodaji, že dnešní debata by měla pokračovat, ale že zítra nebudeme hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích. A dále že toto odsuneme až na další schůze našeho výboru. To neovlivní potom postup na uh, plenárním zasedání, protože to bude až 1. Uh, eh, března. A další věc je, že bych chtěl zdůraznit uh, ten hlavní cíl, co se týče směrnice o euroznámce. My chceme především nalézt právní rámec pro ty členské státy, které by chtěly vyvinout takový systém, kde externí náklady způsobené eh, doprav, dopravou, dopravním systémem mohou být nějakým způsobem internalizovány. To samozřejmě musí být jenom jeden krok mezi řadou dalších kroků a opatření, která musíme přijmout na cestě k udržitelnějšímu systému. Měli jsme řadu reakcí na tento návrh ať už od kolegů v Evropském parlamentu i mimo parlament. Celkem 530 pozměňovacích návrhů bylo předloženo k tomuto návrhu, což také ukazuje, že to je skutečně důležitá záležitost a že tyto návrhy mohou být da- mít daleko záhle následky i pro samotný sektor. Jako zpravodaj mám úkol se podívat na celkový obrázek a e, určit, které body jsou skutečně zásadní a také e, ke kterým bodům můžeme získat většinu v parlamentu. V něko- e, za těch několik posledních týdnů jsem měl řadu konstruktivních debat se stínovými zpravodaji, což uh, velmi oceňuji a myslím, že všichni oceňujeme, že původní stanoviska byla velmi různorodá, nicméně postupně se začala trošku slaďovat, abych, aby dosáhla společného výsledku. A celkově mám pocit, že skutečně můžeme už brzy dosáhnout souhlasu, souladu v řadě aspektů tohoto návrhu. První bod, na kterém se musíme shodnout, je že si zvolíme ty externí náklady, které, my, které chceme do systému zahrnout. Jak víte, Evropská komise navrhla, aby tam byl hluk, eh, zase přehlcenost dopravy a eh, znečištění ovzduší. Řada pozměňovacích návrhů byla také navržena k v této oblasti. Jeden z nich například navrhovala, aby přesincenost dopravy nebyla zahrnuta a tak dále. Na druhou stranu řada kolegů chtěla, abychom rozšířili ještě působnost tohoto, eh, této směrnice, aby tam byly přidány ještě další aspekty. Eh, pokud jsem slyšel, poslechl jsem si tady řadu obav z různých tedy a na začátku jsem měl pocit, že znečištění ovzduší a hluk nebudou natolik diskutabilní. Nic, nicméně bylo, byla řada diskuzí o přesycenosti dopravy a řada lidí nám tady říkala, proč bychom tam měli uh, vybírat poplatky pouze pro nákladní vozidla, když víme, že nákladní vozidla k tomu přispívají pouze částečně. A já si myslím, že tento argument eh, má skutečně něco do sebe. Je to skutečně dobrá myšlenka. Nicméně, pokud chceme skutečně, aby členské státy zavedly nějaký poplatek eh, pro všechna vozidla, potom musíme členským státům umožnit, aby to bylo i pro ta nákladní vozidla. Takže ať už to vezmeme jakkoliv, tak tuto diskuzi prostě vést musíme. Také jsme debatovali o tom, eh, jestli by to měla být vlastně směrnice, eh, jestli by tam měla být zahrnuta všechna vozidla, anebo na, jinak. Nicméně pravda je, že musíme někde začít. A musíme tam jasně ukázat to propojení s ostatními typy vozidel. A to i s těmi typy vozidel, eh, který se zatím ještě netýkají žádné další předpisy. Uh, A myslím si, že bychom měli členským státům umožnit eh, zavést tyto poplatky i pro jiné typy vozidel. Měli bychom mít také určitý postupný plán, postupné zavádění a samozřejmě bychom měli potom, hm, hlavním cílem je omezit to přesycení dopravy. A chceme samozřejmě snížit pokud možno co nejvíce externí náklady. Další věc, o které ještě stále diskutujeme, jsou emise CO2. A myslím si, že bude obtížné v tomto smyslu, tady v této oblasti dosáhnout schody. Ale myslím, že bychom určitě měli vyvinout více tlaku na komisi a radu, abychom se snažili skutečně dosáhnout hlavního cíle, tedy eh, harmonizace také v oblasti spotřebních daní. Všichni víme, že spotřební daň je právě nejlepším způsobem, jak internalizovat eh, náklady, které vznikají ve souvislosti s emisemi CO2. Samozřejmě různé členské státy mají různé způsoby, jak vypočítat výši těchto spotřebních daní. Nicméně já bych chtěl říci, že zatím tady dohodu nemáme a myslím si, že by bylo že členské státy nám zatím musí ještě eh, poskytnout informace o tom, zda u nich je možné internalizovat tyto náklady na emise CO2 jinak. Takže pokud se v na tomto můžeme dohodnout, všechny uh, příslušné pozměňovací návrhy by nám padly a měli bychom nějaký základní dokument. Další důležitou oblastí jsou, je přidělování finančních prostředků, protože část parlamentu, eh, jak si zřejmě chce zajistit, aby ta myšlenka externalizace, pardon, internalizace externích nápadů, eh, nákladů byla také, aby souvisela s eh, přidělováním finančních prostředků. A pro nás toto je skutečně velmi důležitá záležitost a bude i v budoucnu důležitou záležitostí. Takže 50 pozměňovacích návrhů bylo nakonec předloženo, které se snažily více soustředit na tuto oblast. A já ve svém návrhu spolupracuji s řadou kolegů a myslím, že společně musíme zajistit, aby pro, že tady musíme zdůraznit, že přidělování finančních prostředků a příjmů je skutečně pro sektor dopravy důležité. Cílem by zde mělo být jasně snížit externí náklady pro dopravu. To chce řada kolegů a zároveň to není možné, pokud bychom zároveň chtěli vyloučit jiné typy investic. Tak, potom dále je zde oblast těch stropů, kaps řada mých kolegů říká, ano, chceme internalizovat eh, externí náklady, proto je musíme propočítat. Takže zahrmě výsledky těchto kalkulací do těch poplatků, které budeme vybírat. Nicméně, eh, toto je poměrně komplikovaný aspekt a v zájmu transparentnosti eh, jsem si vědom toho, že musíme kaps přijmout. Je to také v zájmu jasnosti. Jsem si vědom toho, že spolu s dalšími méně důležitými oblastmi, jako například uh, určitých horských oblastí a poplatků tam vybíraných, že by se tady tyto poplatky eh, zahrnovaly do těchto eh, poplatků hlavních, že by tady nebyly dvě kategorie. Řada pozměňovacích návrhů se věnovala znečištění ovzduší, A mám pocit, že když toto všechno dáme dohromady budeme moci dosáhnout schody. Byla zde také řada méně důležitých oblastí. Řada kolegů se ptala, zda bychom nemohli navrhnout něco, co se také týká interoperability a řady technických aspektů a určitě se budu snažit v této oblasti také něco navrhnout. Nicméně, co se týče uh, rozsahu aplikace uplatňování, tak tam mohu být velmi flexibilní. Nemám ještě žádné zásadní jasně dané stanovisko a jsem ochoten naslouchat kolegům. Máme tady návrh komise na jedné straně, kde se hovoří o rozšíření působnosti například na všechny um, dálnice a tak dále, protože to by mělo tu výhodu, že pravidla budou stejná pro všechny. Ale druhou možností tady je naopak omezit uh, rozsah působnosti na vnitř, vnitř, vnitřní evropské dopravní sítě. Protože tak bychom mohli uh, eh, jaksi internalizovat i více externích nákladů, pokud by se to členské státy přáli. Já jsem pro co nejvyšší stupeň harmonizace ale jsem ochoten diskutovat s kolegy. Co se týče toho domácího úkolu, který jsme dostali od komise, tak budeme se snažit zde vytvořit perfektní směrnici. Musíme nadále diskutovat v následujících letech. Takže chceme apelovat na komisi, aby v budoucích letech prostudovala dopad internalizace vnitřních externích nákladů a aby se soustředila spíše na distanční způsoby. Chceme také komise vyzvat, aby správně analyzovala Eh, dopad toho, kdybychom toto rozšířili na všechny druhy dopravy. Řada kolegů to vyžaduje a myslím si, že je to důležité proto, abychom měli dobrý přehled o všech možných opatření, která můžeme v tomto smyslu podniknout. Abychom tady mohli vytvořit nové legislativní návrhy od komise na závěr bych chtěl říci, že na základě rozhovoru se stínovými zpravodaji zítra eh, předložím nový hlasovací seznam, který bude obsahovat některé lehce pozměněné kompromisní návrhy a příští týden a ten týden poté budeme ještě dále pracovat ještě na další schodě v řadě těch hlavních oblastí. Samozřejmě jsou zde ještě další pozměňovací návrhy, které byly předloženy a ty tam budeme mít na hlasovacím seznamu, ale chtěl bych všechny požádat, aby reagovali, až na to bude správný čas a budeme o tom moci dále hovořit. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji zpravodajovi za jeho práci. Pan Bortmanko. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Ik wil graag... Eh, Paní wortmann Děkuji, pane předsedo. Jakožto stínová zpravodajka za Evropskou lidovou stranu bych ráda reagovala na to, co, to pan, co tady pan El Chadraoui říká. Nejdříve bych mu chtěla velice poděkovat za jeho práci na této otázce. On velice správně zopakoval cíle, o které nám jde. Obzvláště když říkal, že když budeme propočítávat náklady na všechny druhy přepravy, tak možná dospějeme k dražšímu systému. My jsme přece nechtěli převést ten propočet externích nákladů na všechny druhy přepravy. To není jen taková Libůstka, to je věc, která bude mít skutečně potom dopad na vaše hodnocení těch jednotlivých pozměňovacích návrhů, proto to říkám. Bylo předloženo hodně pozměňovacích návrhů a vy to vysvětlete tím, že ty otázky jsou pro mnoho kolegů důležité. No ano, ale také by se to mohlo vysvětlovat tak, že bylo předloženo hodně pozměňovacích návrhů proto, že hodně lidí má kritický přístup k vašemu návrhu zprávy. Mnoho kolegů mělo pocit, že nemohou vaši zprávu podpořit a že musí k tomu předložit pozměňovací návrh. Takže by bylo dobré toto brát v úvahu během celého procesu. Vy jste mluvil o konvergenci, mohl byste se snažit o konvergenci s námi. My máme pocit, že vaše ochota ke kompromisu je velkým zklamáním a doufám, že se pokusíte přiblížit trochu i nám, protože i my bychom chtěli k tomu přispět. A co se týká těch nejdůležitějších částí vašeho kompromisního návrhu, mluvili jsme o tom minulý týden, tak jste velice správně řekl, že mítné u silniční dopravy, jenom u silniční dopravy, nezíská v tomto parlamentu dostatečnou většinu. A proto jste zřejmě pak začal hledat nějaký kompromis. Nicméně, to je jeden z důvodů, proč se na vás snesla taková kritika. V tom kompromisu, který předkládáte, říkáte, že členské státy musí předložit akční plán. Ano, to zní moc krásně, ale bude to znamenat strašnou spoustu byrokracie, administrativní zátěž a za mnou už bylo několik kolegů, kteří mi řekli, že obzvláště u nových členských států by toto mohlo být opravdu problematické. Mluvím tady za kolegy, který tu dnes bohužel nejsou, ale kterým to dělá velkou starost. Teď se tam to změní trošičku pozměnil. Já vím, že pan Sterks přisuzuje velkou, důležitou, velkou důležitost tomu, že by to mohlo být eh, zavedeno jen v případě, že to bude pokrývat i osobní vozidla, ale vy stejně dobře jako já víte, že to, zrada, že to rada nikdy neschválí a tím pádem to nikdy nevyřešíme. Takže je tady jasné riziko. Co si vybereme, ten akční plán který bude znamenat obrovskou administrativní zátěž, to tedy Evropská lidová strana rozhodně nepodpoří. A co se týká CO2, tak k tomuto bodu jsme měli také dobré návrhy. V tom smyslu, že Evropská komise mohla předložit nějaký návrh textu směrnice. To by bylo alespoň jasné, byl by to jasný postup a možná by to bylo lepší, než si vymyslet nějaký ještě složitější proces. Protože to nebylo naším cílem. Takže si myslím, že bychom se k tomu měli postavit jasně a tento kompromis my podpořit nemůžeme. Co se týká eh, přidělování finančních prostředků, to byste měli ještě vyjasnit. Já vím, že ještě pracujete na té konečné verzi textu. Nám jde přece o to, aby ten dopravní systém byl čistší, aby méně znečišťoval. Takže tohle tam jistě zapracovat můžete taky. V každém případě ten kompromis my podpořit nemůžeme, protože to bychom se potom stejně museli o tom hádat s radou. A je důležité, abychom alespoň my měli jednotné stanovisko. Co se týká těch limitů, tak eh, z vašeho vysvětlení mi nebylo úplně jasné, oč vám teď jde. Zdá se mi, že se tam vlastně vracíte zpátky. A jestli dovolíte, já mám pocit, že když změníte limit promítné a dáte ho do toho kompromisu, tak vás mohu ujistit, že ty náklady budou mnohem vyšší a při tomto sektoru stejně jak nepomůže a ten sektor je na tom už teď dost špatně. Takže doufám, že to pojmete tak, že by limity měly být zaváděny postupně. Co se potom týká revize atmosférického znečištění, tam vás a rádi podpoříme. Co se týká toho mítného, my víme, že v Evropě máme problémy, máme neustále dopravní zácpy a že je třeba to nějak řešit. Ovšem, podívejme se na to, jaké možnosti nám skýtá současná směrnice. Protože diskuze zatím vůbec nepojednala možnost využít nějak už současné směrnice a toho, co nám dává k dispozici. Ani členské státy se na to ještě nedívaly. Byly tady návrhy navýšit eh, různé poplatky za vjezd do města a tak dále. Například pan Brok k tomu něco předložil a další. My bychom rádi pracovali na tomto. A pokud s tím nebude nikdo souhlasit, tak my bychom byli pro ty regulační poplatky, které by alespoň na severu měly být ponechány na členských státech. Protože v městských oblastech tam často je dopravní zácpa a tam je třeba ten problém řešit a proto bychom to měli nechat na jednotlivých státech. A co se nás týká, to by úplně stačilo, pak by nebylo třeba zavádět žádné poplatky za vjezd do města. Co se týká transevropských sítí, tak tam máme mnoho návrhů. Mluví se tam hodně o silnicích, o nákladní přepravě na silnicích, o propojení důležitých oblastí a tak dále. Ale není tam žádná definice. Evropská lidová strana má pocit, že je třeba, aby to bylo jasné. Tohle má být evropská směrnice. Mluvíme tady také o přeshraniční dopravě, o transevropských sítích. Potřebujeme jasný text, aby bylo všem jasno, co to znamená. A nenechávejme se stáhnout do spousty dalších diskuzí o jiných věcech. Držme se těch transevropských sítí a podívejme se do budoucnosti. Možná, že bych mohla začít takovou obecnou úvahou. Pane předsedo, mluvíme tady o textu, o kterém se jedná už roky. A co se týká vašeho kompromisu a kroků, které navrhujete, tak musím říci, že když to vypadalo, že jsme se konečně na té směrnici nějak dohodli, já tedy nejsem tak optimistická jako vy, myslím, že by to ještě trvalo, ale teď to začínáme znovu spochybňovat a znovu hodnotit já si myslím, že členské státy by toto nepovažovaly za velmi zodpovědný přístup. My bychom přece nejdřív měli pořádně implementovat to, co máme. Máme směrnici, máme, taky implementujme, spíš než ji měnit půl roku potom, co byla schválena. Já se ráda s vámi podívám na ten kompromis F. Vím, že v minulé směrnici tam je také část, která se zabývá budoucností, jenomže ta se omezuje na tři věty, kdežto teď to obsahuje věc 25. Bylo to strašně rozšířeno. A já si myslím, že bychom měli být spíš úsporní v těchto otázkách. Nepřidávat tam spoustu různých možností do budoucnosti. Nechme to na členských státech. Co se potom týká monitorovacího procesu, tak eh, vy jste se ptal, zda bychom o tom dnes mohli hlasovat odděleně. Ne, Nemůžeme, protože ještě nemáme ani hlasovací seznam. A nemáme ani ty konečné verze kompromisu, takže potřebujeme více času. Protože možná, že bude muset být vytvořeno spousta nových kompromisů a budou předloženy také nové pozměňovací návrhy. Obzvlášť co se týká toho budoucnosti, tak tam budeme asi nakonec muset hlasovat odděleně, pokud vy nebudete souhlasit s tím, co navrhuje. Děkuji. Certamente no samozřejmě není v mém zájmu, ani si nepřeji se k tomu vyjadřovat. Nechám tady eh, ještě prostor pro stínové zpravodaje, pan Sterks. Já bych také rád všem poděkoval za jejich práci, za energii, kterou vynaložili eh, během své práce, také za velmi velkou citlivost. Já si myslím, že se musíme zamyslet především nad tím, že jde o první krok velmi dlouhodobé diskuse a myslím si, že bychom si toho měli být všichni vědomi. Nejde o konkrétní detaily v této chvíli. My jsme udělali první krok a udělali jsme ho správným směrem. Takže Eh, co se týče o účelovosti využití prostředků, které budou vybírány z různých poplatků, tak to je velmi důležité, protože když ten systém bude fungovat, tak budeme moci také spoustu toho vytvořit, ale když ten systém nebude fungovat, tak, se, tak můžeme také hodně zkazit a to je velmi důležité a musíme to také velmi jasně eh, radě. Musíme říct, jakmile začnete spoplatňovat, vybírat poplatky, eh, které poté nebudou využity ke snižování externích nákladů, poté bude muset parlament vždy zasáhnout a to ta, tato debata opravdu musí proběhnout mezi parlamentem a radou. Musíme udělat první krok ale pokud ten první krok nebude správný, tak i všechny následující kroky budou špatné. Takže já si myslím, že právě tady musí ten zpravodaj dávat velmi velký pozor. Externí náklady musí být sníženy. To znamená, že ty poplatky, které budou vybrány, musí sloužit k tomu, aby byly sníženy, eh, aby vedly k snížení externích nákladů. A ne pouze, ne pouze při nákladní přepravě. I při přetížení dopravy eh, je třeba také eh, stanovit určité špatné špičky, vr, vrchní hranici e, přetížení dopravy nákladními vozidly. To všechno musí být v tom textu. To všechno e, musí být uvedeno v tom textu, to znamená ta účelovost celého tohoto tématu. Jakou externalizaci, pro co se eh, rozhodneme. V naší frakci eh, lidé zastávali různé názory. Hovořili jsme o poplacích eh, z přetížené dopravy, to znamená všechno, co vede k přetížení, špatné, špatná opatření, ale já nehovořím teď o poplacích za emise CO2, hovořím o těch takzvaných CAPS, eh, stejně tak jako říkala komise. Ale je to v pořádku, když vytvoříme eh, tabulku, která bude zhodnocovat znečištění, různé způsoby znečištění, dále inter interoperabilita. To je velmi důležité. Musíme to co nejvíce zharmonizovat a musíme vyžadovat, aby ten systém byl interoperabilní. Eh, doprava nebude výkonnější, eh, přesně naopak. Co se týče eh, rozsahu působnosti nebo platnosti, o tom musíme dál hovořit. Zmínili jsme už transevropské sítě. Eh, co se týče eh, aglomerací, tam také musíme hovořit, protože v takovýchto, eh, na takovýchto územích také musíme ještě trošičku více uvažovat o subsidiaritě, ta je vždy závislá samozřejmě na zeměpisné poloze a pouze pokud všechny tyto faktory vezmeme v úvahu, tak eh, můžeme říci, nebo můžeme si být vědomi toho, že jdeme s právným směrem. Co se týče budoucnosti, hodnocení je velmi důležité, Korin má pravdu. Nejde o to hned udělat eh, další krok, aniž bychom projednali ten krok předešlý. A co se týče eh, výzkumu a studie, musí být rozsáhlejší, musí být hlubší, jaký, jaké dopady to má nastávající model. Změnilo se něco v dopravě. Eh, externí náklady se změnily. Všechno toto jsou otázky, které si musíme položit. Musíme se zeptat, změnilo se něco díky našim opatřením? Eh, například co se týče hluku z, oprav, z dopravy, eh, poplatků, které byly vybírány za te, toto hlukové znečištění tímto způsobem e, e, můžeme poté přijímat další kroky. To je velmi důležité. To je velmi důležité, pane zpravodaj, Vy jste e, předkládal v určitých chvílích eh, pozměňovací návrhy a to je důležité a to všechno musíme eh, propojit. Samozřejmě, že hlasovací proces bude velmi složitý. My potřebujeme od vás určitý rámec, v rámci něhož budeme moci pracovat. Musíme se eh, přesně zaměřit na to, jaké kompromisy budeme přijímat a na základě jakých kompromisů bude třeba přijímat, bude třeba třeba přijmout další pozměňovací návrhy. Musíme se opravdu na takovouto práci eh, připravit. Já vám děkuji za spolupráci, děkuji za vaše vyjádření a myslím si, že opravdu musíme velmi rozhodně vystupovat ve spolupráci s komisí. Nesmí, musíme být velmi rozhodnutí, musíme se vyjadřovat velmi jasně, musíme zdůraznit, že externí náklady musí být sníženy. Děkuji. Velmi ráda bych poděkovala zpravodaji, který se velmi intenzivně zabývá tímto dosie a má pravdu, jde opravdu o otázku budoucnosti a také eh, tímto způsobem eh, a proto také k ní musíme takto přistupovat. Takže mé názory k těmto daným tématům. Co se týče CO2, když komise předloží návrh na snížení CO2 pomocí daní, tak eh, musím hned eh, říci, eh, že všichni víme, jak celá ta debata bude probíhat. Já mám trošičku strach, že ta debata nebude konstruktivní a že se nic nestane. A já si myslím, že by to byla velká škoda. Eh, druhé, e-marking. Já si myslím, že to je téma, které zatím je, eh, které není špatně formulováno v té poslední verzi Ehm, myslím si, že poslední verze toto téma zpracovala velmi dobře a já si myslím, že samozřejmě musí být naším cílem snažit se snížit externí náklady. Ehm, samozřejmě externí zatížení a tím samozřejmě logicky externí náklady, protože jakmile snížím externí zatížení, tak nebudu mít ani žádné externí náklady. To je přece eh, jasná logika správního chování jednání. Takhle by měly samozřejmě uvažovat všechny eh, státní zprávy a eh, tak to se jednalo už v Rakousku ve 20. 30. letech, to je jasné. Co se týče tedy zatížení, zatížení CO2, samozřejmě tato otázka by měla být eh, zaintegrována do eh, našeho jednání. Já si myslím, že v členských státech se zatím nevykonalo příliš mnoho pro snížení těchto emisí. Eh, já si myslím, že opravdu velmi málo členských států využívá současně existující nástroje. My hovoříme v současnosti o dalších alternativách. Dále, co se týče bodů, eh, ve kterých existuje velká schoda, samozřejmě musíme se snažit vytvořit co nejvýkonnější interoperabilní systém, ale je pravda, že eh, veřejnost nebo Evropa o něm ještě není velmi info, informována a tento systém zatím ještě e, zcela nefunguje. Jde o to, aby skrze různé technologické systémy bychom dosáhli samozřejmě e, co e, nejlepších výsledků. Tak, co se týče přetížení dopravy. Já si myslím, že tady stojíme opravdu před problémem kompetence musíme se zabývat tím, zdali budeme hovořit také o osobních automobilech nebo ne. Musíme se zamyslet nad tím, jak daleko se dostaneme, když budeme vytvářet systémy, které budou vyvíjet implicitní nátlak na členské státy, aby se zabývaly také osobními auty. Hovoříme o nákladních autech, hovoříme o poplatcích, které by měly být vybírány od nákladních aut. Eh, a to jsou věci, které hrají opravdu velkou roli a ve kterých samozřejmě, nebo u kterých je vše také závislé na délce teras to je pro mě otázka, u které já si říkám, dobře, eh, pokud existují tedy určité úseky nebo trasy, kde to zatížení nákladními auty je opravdu extrémní nebo velmi vysoké, různé městské úseky nebo i v okolí Mnichova například, kde například eh, jeden pruh je neustále zablokovaný nákladními auty nebo v Alpách máme velmi často ten problém, že vůbec z Alp nemůžeme vyjet, protože všude stojí nákladní auta a na to nesmíme zapomínat. To opravdu existuje, to je skutečnost, to jsme si nevymysleli. Takové zatížení dopravy opravdu existuje. Co se dále týče eh, těch Eh, těch eh, horních limitů a přehodnocovacích nebo výpočtových tabulek, tak musíme samozřejmě postupovat zároveň logicky. Tabulky tam, kde ještě neexistují ža- údaje pro výpočty, nemůžeme také nic vypočítat samozřejmě můžeme si říct, chci aby osobní auta projížděla Evropou co nejlevněji, to znamená, eh, vrchní limit musí být takový nebo takový, ale já prostě nevím, kde teď existují tyto vzorce, nebo na základě jakých údajů eh, bychom chtěli vypočítávat tyto caps. Potřebujeme eh, opravdu ještě příslušné vzorce nebo dodatečné údaje, které ještě neexistují a z toho důvodu nemůžeme také nic vypočítat. Co se týče rozsahu platnosti, tak si myslím, že existuje opravdu velká propast mezi pragmatismem a logikou. Logické by samozřejmě bylo, kdyby eh, co nejvíce oblastí spadaly do tohoto rozsahu platnosti. E, nicméně, co se týče pragmatismu, jde samozřejmě o systém mítného, který ještě neexistuje nebo neexistuje v dostatečně široké míře. Proto si myslím, že v této oblasti musíme opravdu ještě pokročit, ale tento cíl bychom, na tento cíl bychom opravdu neměli zapomenout. Nesmíme se chovat tak, že si řekneme, mm, dobře, takže rozsah platnosti by měl být eh, co nejmenší a tak by to bylo eh, nejideálnější. Já si dovedu představit, že začneme samozřejmě transevropskými sítěmi a potom možná budeme rozšiřovat eh, dál. Eh, samozřejmě bych mohla zmínit ještě spoustu věcí. Eh, eh, já vím, já vím, že na to nemám právo tak dlouho mluvit, ale ráda bych se teďka ještě omezila opravdu na to nejdůležitější. Myslím si, že opravdu dosáhneme toho, že dokážeme, že parlament si stojí za svým slovem, že opravdu dokážeme, že externí náklady musí e, být sníženy samozřejmě postupně, jinak to nejde postupně. A tím se dostávám e, k závěru. Zatížení v určitých oblastech způsobené nákladními auty, které e, samozřejmě převážejí zboží z jednoho místa na druhé, je opravdu enormní. To zatížení je opravdu veliké a způsobuje velké škody a na to nemůžeme zapomínat. Není to žádná hra, jde opravdu o velké škody na životním prostředí, jde opravdu o zásadní škody na zdraví lidí, jde o škody, kterými trpí malý průmysl, jde o zásadní problémy, které zatím možná ještě ne všichni pocitujeme, ale velmi brzo pocitovat budeme. Takže prosím, reagujme již teď na to, co se jistě stane v budoucnosti, tak abychom udělali další krok vpřed. A prosím vás, nezapomínejte na to, v různých oblastech, eh, v údolích existují velmi zatížené úseky. Samozřejmě jsou místa, kde se na, velmi na malé ploše koncentruje spousta, eh, spousta dění. Jsou to především eh, malá údolí v Evropě a pro tyto oblasti je to velmi zásadní opatření. Eh, pokud si někdo myslí, že těmito opatřeními my poškodíme průmyslu, poškodíme průmysl, tak se opravdu mílíte. My potřebujeme pouze nový chytrý model. My naopak průmyslu takovýmto novým modelem pomůžeme. Potřebujeme konkrétní modely a konkrétní plány do budoucna, dlouhodobé plány, tak, aby se také průmysl byl schopen těmto plánům a modelům přizpůsobit. A toto je můj cíl a já si myslím, že opravdu se nám to může podařit, může se nám podařit opravdu opravdu udělat zásadní krok vpřed a budeme e, také silnější než různé lobistické skupiny, které, které neustále stojí před našimi dveřmi a které neustále hovoří o negativních e, dopadech, které by mohly, mohlo způsobit naše opatření opravdu, co se týče exportu zboží, ten nebudu nějak ne, zásadně negativně ovlivněn, opravdu ne. Podívejte se na čísla, podívejte se na čísla a tím to já končím. Děkuji. Pan Zile. Sono rappresentanti di gruppo dám slovo zástupcům skupin a potom jen velmi málo času pro ostatní. Vyspím s těšám paldies Elkvadrai kungam par ieguldīto darbu, un es, eh, protams, mēs visi apzināmies, ka tas ir tiešām tikai pirmie soļi. My děkujeme za provedenou práci a víme, že se jedná pouze o první kroky. Eh, my samozřejmě víme, že potřebujeme hodně času pro to, abychom našli správný kompromis. A co se týče earmarkingu, je to velmi důležité, opravdu obzvláště důležité téma a víme, že je velmi důležité, abychom zrovna tady našli e, zásadní kompromis a o tom hovořili také mý kolegové a my tento kompromis budeme podporovat. Co se týče úseků anebo úseků mezi silnicemi, já si myslím, že to bude velmi těžké pozměnit návrh komise. E, e, jde o to, že členské státy státy asi zavedou dva různé systémy. Jeden systém pro transevropské eh, silnice, sítě a ten druhý systém pro všechny ostatní silnice. A proto bych rád apeloval na své kolegy, aby se zamysleli nad tím, jak by mohl být rozšířen eh, rozsah působnosti, jakým způsobem by do toho prvního systému mohly být zahrnuty i jiné silnice. Já jsem slyšel, že názory se mění ale nevím, zdali se eh, ty názory mění pouze v tom smyslu, že eh, by měl být zaveden pouze jeden systém. Co se týče eh, hranic, myslím si, že jsme všichni mohli si přečíst studie, které hodnotily dopady zavedení těch vrch, vrchních limitů a v těchto studiích eh, bylo mimo jiné také pojednáváno o specifických regionech, jako, například, jako jsou například eh, horské oblasti. Co se týče zatížení nebo přetížení dopravy, já přiznávám, že je to velmi těžké, složité téma. Eh, myslím si, že bychom měli upozorňovat na akční plány a na osobní automobily ale e, slyšel jsem, že rada s tím nebude souhlasit. E, měli bychom se to tudíž zamyslet, jak budeme takticky postupovat, jak e, takticky najít e, kompromis s radou. E, opravdu bychom se měli zamyslet nad argumenty, které budeme předkládat. Myslím si, že přetížení dopravy jsou opravdu tím nejdražším prvkem těchto externích nákladů co se týče CO2, i já zastávám pozici, že by stačilo, kdybychom apelovali na komisi, aby náklady spojené s CO2 začlenila do legislativy. Já vím, že to bude velmi těžké, složité řešení, ale nedovedu si představit, jakým jiným způsobem bychom mohli dosáhnout kompromisu. A na závěr otázka, o které se velmi málo hovořilo. Jde o kompromis F, jde o systém závislý na časovém období a na post, na, na poplacích, které by byly vybírány na základě časových úseků. Lotyšsko, Litva, to jsou státy, eh, které by o takové možnosti mohli uvažovat. E, nicméně e, situace jako ve státech jako je Lotyšsko, Litva nebo Polsko neustále e, je taková, že je opravdu každodenní realitou zažívat velmi velké zácpy. Jsou to kilometrové zácpy eh, a zatížení a škody z, to, této přetížené, z takto přetížené dopravy jsou opravdu velmi velké. A proto musíme upozornit na to, že to jsou především právě tyto hraniční státy, které nejvíce trpí tímto problémem. E, nevím, jestli by takovéto řešení, které by bylo závislé na časovém období, bylo tím nejlepším. Eh, in dit debat is eh, de term door de eerste spreker, mevrouw Wortman. V této diskuzi paní Voutman mluvila hodně o ozelenění dopravního systému a já si myslím, že právě o to tam jde. My se musíme snažit ovlivnit volbu dopravního prostředku, protože když bude situace pokračovat tak, jak je, a bude se prostě preferovat nejlevnější způsob přepravy, tak tím budeme podporovat silniční přepravu. Je třeba povzbuzovat eh, lidi k tomu, aby využívali i železnic spíše než eh, silniční dopravy a letadel. Mohli bychom se poučit z diskuze, která proběhla před osmi lety v Nizozemsku s tehdejším ministrem dopravy. My jsme chtěli zavést celý systém daní, ale říkali jsme si, že to nakonec stejně neovlivní volby našich občanů. Ta debata před několika lety k ničemu nevedla a já myslím, že bychom z tohoto měli vycházet. Neměli bychom si vybírat nejlevnější přepravu, což je právě nákladní silniční doprava i na dlouhé vzdálenosti. A měli bychom podporovat spíše takové formy přepravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Ovšem k tomu je třeba změnit myšlení společnosti a musíme propojit zdanění nákladní dopravy a osobní dopravy. Musíme nějak vyřešit situaci na silnicích, protože zácpy jsou opravdu všude. A v současné době probíhají v různých členských státech eh, odlišné diskuze. Je těžké to skoordinovat na evropské úrovni. Mluví se hodně o různých vynětách, o elektronických nebo jiných nástrojích, o poplatcích na kilometr a tak dále. Já si myslím, že na evropské úrovni eh, k těmto národním a regionálním debatám nic dodat nemůžeme. Je ale jedna věc, kterou dělat můžeme, a to je pokusit se dohodnout na tom, jak sestavit nějaký daňový nástroj, který by zajistil, že ty daně a poplatky budou stejné ve všech zemích. Před lety jsme o tom v našem parlamentu mluvili a tehdy jsme k tomu něco schválili. A na závěr, co se týká přístupu zpravodaje, já si myslím, že pan El Khadraoui tam nabízí skutečně širokou perspektivu a širokou škálu způsobů, jak řešit tyto potíže. A myslím, že když se podíváme na nalezení nějakého kompromisu, jestli nějaký najdeme a podaří se nám učinit něco, co nám pomůže dospět k našim cílům. Je třeba to nějak rozmotat, ale je to samozřejmě velmi složité a já bych podpořil přístup zpravodaje. Doufám, že se ho všichni přidržíme. Děkuji. Ano, situace je skutečně velmi složitá. Mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 žádostí o slovo. Rozhodně si musíme také vyslechnout komisi, a potom musíme nechat panu El Chadravimu čas odpovědět a potom musíme jednat ještě o zprávě pana Jazemborského, takže já bych vás požádal, samozřejmě nemůžu zabránit kolegům, aby si vzali slovo, když chtějí, ale prosím, vyberte si každý jeden zásadní bod, o kterém chcete mluvit. A nemluvte dlouho. Pan Rak. Dvě minuty. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, ich glaube, es ist sehr gut, dass äh, unser Berichterstatter... Děkuji, pane předsedo jsem velmi rád, že se pan zpravodaj snaží brát tyto instrukce, které jsme si eh, vytvořili vážně. Je také dobré, že se snaží organizovat mm, navrhnout konsistentní text, protože je to velmi důležité pro naši debatu s radou. Chtěl bych také poděkovat. Unter die Räder kommen sollen. To nemá opravdu žádný smysl eh, vybírat nějaké poplatky a potom to všechno omluvit nějakými caps. Já si myslím, že eh, to je velmi dobře formulováno v pozměňovacím návrhu číslo 20, co se týče přetížení. Když se budeme snažit o nějakou úpravu týkající se eh, přetížení dopravy, nevím, jestli by bylo nej, nejlepší e, zdaňovat nebo pouze jednoduše vybírat poplatky. Já si myslím, že je třeba najít daleko smysluplnější řešení. Pan Lachtfried. Two minutes. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit být také velmi stručný. O co tady jde? Celý dopravní průmysl v Evropě způsobuje opravdu škody ve výše 150 miliard euro. Z těchto 150 miliard zaplatí 50 miliard Eh, ve formě poplatků, eh, mítného a daní. Pokud by to mělo být opravdu tak celoplošné, jak zmiňuje zpravodaj, a pokud by to mělo být opravdu eh, závazné pro všechny členské státy, tak by se toto mohlo zvýšit o, nebo ta částka mohla zvýšit o 4 až 5 nebo 5 až 6 eh, z těch 16 miliard. Takže o to jde, v podstatě jde o to. To znamená, já si myslím, že tady trošičku zveličujeme. Nemělo by tomu být tak, že ty tyto náklady by měly být předepsány. Jde o to, aby ten systém zamezil vzniku těchto nákladů. Jde o to, aby doprava byla stále méně zatěžující, aby při nevytvářela tolik hluku. A pokud budeme postupovat takovýmto způsobem, tak tyto externí náklady vůbec nebudou vznikat. A to záleží samozřejmě na automobilovém průmyslu a na celkovém systému dopravu. Takže to je ten směr, který bychom se měli ubírat. A myslím si, že e, to, co tady bylo řečeno, s něčím mohu souhlasit, s něčím nemohu souhlasit, ale chci říci kolegyně Kolová, předložila nebo zmínila eh, velkou část pozměňovacích návrhů. Já jsem také předložil dva nebo tři pozměňovací návrhy týkající se této směrnice a jde samozřejmě o to, že všechny tyto návrhy nejdou, směr, nejdou stejným směrem. Některý návrh jde tím směrem, některý návrh jde tím směrem, některý se myslí, že je to příliš mnoho, některý, že je to příliš málo a já pouze doufám, že většina mých kolegů v tomto výboru bude se mnou souhlasit, že se ubíráme správným směrem, že je to správné řešení a že ten kompromis, který bude předložen nakonec, bude ten správný. Pan Nektaň, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Ano, já se pokusím to udržet na těch dvou minutách, protože já jsem chtěl jen zúraznit jeden aspekt z tohoto návrhu. Ten záměr je dobrý a provedení by ale mohlo být dost strašné. A to je věc, která mě děsí ono se to musí vázat na spoustu faktorů, protože bohužel přesto, že my se snažíme, aby to tak bylo, tak Evropa prostě není si ve všem rovná. Já pocházím z regionu v Irsku, kde je jasně vidět, že tento návrh by byl velice škodlivý pro nás. My jsme malý národ, který hodně vyváží a my nemáme žádný jiný způsob, jak dostat naše zboží na evropský trh. Takže co s tím potom? To musíte vzít v úvahu, musíte to pojmout adekvátně a férově a to je jediná věc, kterou žádám. Záměr je dobrý, ale musíte zajistit, že bude dobře proveden a k tomu budete potřebovat pomoc. Udělejte to, ale pokud to nedokážete, tak to prostě nedělejte. Děkuji. Kramer. Pan Kramer. Pouze, pouze jednu minutu. Nemůžete mluvit více jak jednu minutu. Omlouvám se. Ona prostě mluvila, ona využila mnoho času. pan Leifried už hovořil v číslech. Jde o to, abychom odstranili privilegia těm, které u těch, kteří nejvíce znečišťují. Vy můžete říkat, pane Jacebovský, co chcete, stejně je to blbost, to, co říkáte za každý kilometr, za každý nákladní vagon, za každou uh, uh, lokomotivu. Evropa vyžaduje mítné, ale na silnicích ho neustále nevyžaduje. Jak je to možné? To, co musíme udělat, je opravdu odstranit tato privilegia tisíc kilometrů, které ujedete, to je tisíc tam, tisíc zpátky, to je strašně moc eh, kilometrů. A pokud my neuděláme ani tento jeden maličký krok, tak je to všechno k ničemu. My musíme my musíme opravdu odstranit privilegia. Pokud to dokážeme, tak to bude dobré, ale pokud ne, tak eh, budoucím generacím budete muset přiznat, že jste to nezvládli. Děkuji. Sí, gracias, señor presidente. Señor Gadraoui. Pane předsedo. Personal, su trabajo... Eh, já nechci tady osobně kritizovat. Já chci hovořit pouze o tom návrhu. 530 pozměňovacích návrhů si myslím, že je jasným znamením toho, jaký postoj tento výbor k tomuto návrhu má. Podívejte se pouze na počet těchto předložených návrhů. Já jsem nechtěl formulovat žádný pozměňovací návrh, ale myslím si, že na základě sociálně-ekonomické situace Evropy si myslím, že bychom měli se zamyslet nad možným odsunutím nebo posunutím eh, lhůty pro předložení dalších pozměňovacích návrhů. 500 30 eh, návrhů. To jsou návrhy, které byly předloženy opravdu všemi kolegy ve všech členských státech ve dvou minutách. Já opravdu nejsem schopen eh, tady provést žádnou správnou analýzu. Já bych samozřejmě byl radši, kdybych měl víc času, to znamená, že budu velmi rychlý. Takže co se týče poplatku za přetížení, jsme proti, protože nákladní automobil není pouze jediným vozidlem, který znečišťuje. Dále, co se týče euroznámky, tak si myslíme, že eurovinety by měly být určitě aplikovány a využívány v transevropských sítích. Eh, dále jsme předložili další pozměňovací návrhy. Co se týče příjmu, cílem příjmu by měly být opravdu, by měl být takový, aby všechny vybírané poplatky byly dále potom využity v boji proti přetížení eh, přepravy. Myslíme si také, že poslední návrhy by měly být předloženy 13. 12 en el ámbito de aplicación de esta directiva. Respecto de los valores <laughs> Pardon, 31. 2013. Myslíme si, že opravdu musíme, musíme dosáhnout kompromisu. Ještě, ještě vteřinu, prosím. My jsme předložili, pane předsedo, já vás respektuji. Eh, je to systém, který tady existuje, ale eh, prostě to není možné. Máte naprostou pravdu, ale podívejte se, já, já nevím, co mám dělat. Vy tady říkáte věci, které prezentují skupiny, ano, ale podívejte se, posledně kolega mluvil strašně dlouho. My jsme ve čtvrthodinovém skluzu. Samozřejmě nejen kvůli těm posledním řečníkům, ono se to nabalí. Ale já předpokládám, že by zástupce politické skupiny mohl všechno schrnout a potom je zbytečné um, znovu to schrnovat. Každý výstup by měl být k jedinému bodu. Já nevím, jak to jinak udělat, ale prostě já musím dávat přednost těm zástupcům skupin. To je velice jednoduché. Pane předsedo, ale já se nem... Eh, pane předsedo, já se nemohu bránit. Nikdo neví, co tady zastupujeme. Takže to znamená, že to nemá smysl, nemá smysl, aby zástupci skupin potom eh, všechno komentovali. Buď to bude komentovat zástupce vaší skupiny, anebo vy, protože potom se to opakuje. Pan Simpson. Já mohu mluvit stručně, pane předsedo. Já bych jen řekl následující. Když se podíváte na tuhle práci, zpravodaj na tom udělal spoustu práce, zahnul do toho hodně Eh, stran. Ovšem nemůžete být na jedné straně pro zelenou přepravu a potom podporovat status quo. Nemůžete říci, že na jedné straně zpravodaj má pravdu, ale potom eh, říci, že všechny ty kompromisy prostě nemůžete podpořit ani nemůžete vyhovět jeho požadavkům. Nemůžete říct, že radě to nebude líbit, tak se na to vykašleme, protože bychom to nikdy neprotlačili na radě. To je přece nesmysl kdybychom takhle pojali námořní balíček, tak bychom taky nikdy nedospěli k žádné dohodě. A potom já nevím, kde to vzala paní Voltman Kohl, ale nemůžete říci, že hodně pozměňovacích návrhů znamená, že jsme všichni kritičtí vůči spravodajové práci nebo že s ní nesouhlasíme, protože my jsme tohle udělali i u té směrnice o službách, všude možně měli jsme to u těch přístavních služeb. Váš koordinátor byl tehdy zpravodaj, znamenalo to snad, že jsme velice kritizovali jeho práci, že nebyla dobrá? Ne, neznamenalo, jenom to znamená, že poslanci se o toto zajímají. Pane předsedo, já přeji zpravodaji hodně štěstí, pokud chce tady dostat nějakému kompromisu, protože najít kompromis mezi tím nic nedělat a mezi tím být co nejradikálnější, tak to vůbec nebude snadné. Bude potřebovat moudrost Šalamouna a vyjednávačské schopnosti OSN, aby to skutečně dokázal. Takže já mu přeji hodně štěstí. Mi pare non... Eh, Mně se zdá, že spíš než hodně štěstí bychom se měli všichni snažit pracovat tak, že se prostě rozhodneme, jestli chceme nějaký kompromis najít nebo ne. A to je to nejdůležitější. Poslední projev Hadin Fernandez, prosím. Eh, o relator, eh, acompanhei este processo, também fui autor de emendas. E penso que ele deu receptividade eh, aos. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, ano. Os compromissos. Pane předsedo, já jsem také autorem některých pozměňovacích návrhů, jak to bylo řečeno. U těch posledních kompromisů, ano, já jsem žádal, aby se tam odkazovalo na některé aspekty a proto si teď beru slovo. Já bych chtěl, aby se předpokládalo, že potřebujeme text, který bude skutečně přijatelný pro všechny Evropany, pro všechny naše občany. A chtěl jsem v podstatě říct i následující. Co se týká těch evropských sítí, já vím, že je třeba je brát v úvahu, ale možná, že bychom mohli trošku počkat, než budeme mít nějaké výsledky. Já také chápu, že je třeba přijít s nějakou odpovědí. Není možné, aby právě přeprava zboží reprezentovala skutečně tu nejhorší část sektoru. Je jasné, že je třeba to aplikovat i na jiné části sektoru. Co se týká potom toho vyčlenění finančních prostředků, ano, to je důležité. Potřebujeme nějaké finality. Já doufám, že komise je ve svém návrhu má a doufám, že se to omezí skutečně jen na přepravu, to znamená na silniční přepravu. A co se potom týká hodnocení, tak podle mě je hodnocení velmi důležité. A to nejen proto, že je zásadní vidět, jakého výsledku jsme dosáhli. Ale také proto, že se tím otevře cesta pro řešení dalších problémů a dalších otázek, které možná také potřebujeme vyřešit, ale teď na to prostě není vhodná chvíle. Už budu končit, pane předsedo, děkuji. Děkuji, pan Jarzemborský, 30 vteřin. Pane předsedo, Brian Simpson je opravdu skvělým hercem a já ho obdivuji, ale říkal nesmysly. Protiklad protiklad toho, že jedna skupina nechce dělat vůbec nic a druhá skupina má pocit, že jde správným směrem. Například, co se týče eh, věcných argumentů, co se týče přetížení dopravy a zácp. Zácpy vznikají ve všech státech, které nemají dostatečnou infrastrukturu a tento stát, který nemá dostatečnou infrastrukturu, je také důvodem, proč tyto zácpy vznikají, za to viní a má za to ještě platit a pouze u nákladních aut potom také jsou lidé, kteří říkají, že by vůbec neměly být vybírány žádné poplatky u nákladních aut. Jako obvykle. Jako je se mi zdá, že tady není moc dobré klima, ale jistě dospějeme k nějakým kompromisům. Podívejte se, my se všichni dost známe. To jsou otázky, které se pořád opakují. Ale tady na výboru jistě kompromisu dosáhneme. Ovšem otázka je, jestli se na tom dohodne i ten další výbor, pan Pasquarelli. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já mám tak trochu pocit, že jsem obětí zácpy v této diskuzi. Protože jsem dorazil na závěr diskuze, která je velmi zajímavá a budu se snažit i já soustředit jen na to zásadní. Takže nejdříve bych řekl, že ten návrh je součástí globální strategie. Je to odpověď nebo reakce na žádost Evropského parlamentu. Všichni si jistě vzpomínáme na kompromis z konce roku 2005, začátku 2006 o tomto textu. Takže komise jen reaguje na vaši žádost v časové lhůtě, kterou jste nám stanovili. Ten návrh nezavádí daně, ale je to opatření dopravní politiky. Samozřejmě nezapomínáme na jiné možnosti, ale je jasné, že je třeba, aby silniční přeprava nesla dostatečnou zodpovědnost v rámci politiky, která se snaží o udržitelnost přepravy obecně. A myslím, že to není zajímavé jen pro ty, kdo jsou proti, ať už se jedná o země na okraji Evropy nebo o poslance, kteří jsou citliví na některé aspekty silniční přepravy. Několik členských států v současné době projednává nebo dokonce už aplikuje nějaké tarify, nějaká zdanění infrastruktury, které jsou často na kraji toho, co umožňuje současná směrnice. Věci, které se do nich v podstatě ani nevejdou často. Já myslím, že máme všichni společný zájem na tom vytvořit společný komunitární rámec, který zajistí rovné zacházení všude, transparentnost a férovou hospodářskou soutěž. Jsou body, na kterých komise musí trvat a u kterých žádá parlament o podporu. A já bych chtěl využít této možnosti, abych poděkoval zpravodajovi za jeho výtečnou práci a také bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří spolupracovali s komisí. Každý k tomu přispěl svými vlastními nápady a byla to velmi dobrá týmová práce. Co se týká tedy toho vyčlenování finančních prostředků a zácpy, tak u těch dopravních zácp tam já chápu, v čem je problém, když říkáte, že ten návrh chce postihnout jen část těch vozidel, které vedou k zácpám na silnicích. Ono je k tomu několik důvodů. Ale já bych chtěl říci, že když nebudeme řešit přetížení silnic a dopravní zácpu, tak necháme stranou také ty externí náklady. Navíc když budeme řešit zácpu, tak tím můžeme nepřímým způsobem také snižovat emise CO2, aniž bychom zároveň zaváděli poplatky za emise CO2 do návrhu eurovinety. Protože takovéto mítné nebo poplatky by rozhodně zlepšily situaci v dopravě a také v trhu s palivy a navíc bychom tím měli možnost snížit emise CO2. Pak tady samozřejmě ale máme další aspekty, další prvky, které jsou důvodem dopravní zácpy. A musím říct, že ta situace je trochu paradoxní. Členské státy mohou zavádět, jaké mítné nebo poplatky chtějí. I na jiné druhy dopravy. To smějí. Ale nesmějí je zavádět pro nákladní silniční přepravu, protože to je proti směrnici o eurovinětě, ale to přece není rovné zacházení. A abychom to napravili, tak jsme tady zvažovali takovouto možnost. Zpravodaj to pojal jako pracovní hypotézu, je tam ten nápad akčního plánu. Já osobně si nemyslím, že bychom akčním plánem vyřešili takový problém, jako je dopravní zácpa nebo přetížení silnic. To je jenom navýšení byrokracie. Jde o to provést studii, analýzu přínosů a nákladů a tím bychom se možná dostali z této slepé uličky. Další věc, kterou jsem chtěl říci, to je to vyčlenování finančních prostředků. Všichni tady jsou pro. Já s tím souhlasím, protože to je i náš přístup. Euroviněta to není daň, je to opatření dopravní politiky. Takže se ty peníze musí vracet potom také do dopravní politiky. A přidělování finančních prostředků, to je velice důležitý moment, protože ve chvíli ekonomické krize, kde se nacházíme, je jeden ze způsobů, hospodářské obnovy program investic do infrastruktury a na to jsou potřeba finanční prostředky. A pokud národní rozpočty prostředky členských států prostě na to nemají, tak bychom mohli zmobilizovat zdroje těch, kdo infrastrukturu využívají. To je právě princip eurovinety. Pokrývá to externí náklady. A pak bych ještě řekl, vzhledem k tomu, že všichni tady jsou pro přidělování finančních prostředků, tak se mi zdá trochu rozporuplné být na jedné straně pro, ale na druhé straně směrnici zbavovat některých nejdůležitějších prvků, jako je například eh, právě ten poplatek, to mítné, protože to je právě jeden ze způsobů, jak bychom mohli směrnici využít. Použít tento nástroj pro nastolení skutečně udržitelné přepravní politiky. Děkuji. Kadraoui. Panel Kadraoui. Budu velmi stručný, pane předsedo. Chtěl bych naprosto jasně si, že podle mého názoru tento parlament musí zaujmout velmi jasné stanovisko. A neměli bychom se nyní začít obávat toho, co nebude rada chtít přijmout, nebo co by mohla přijít, eh, chtít přijmout. Toto je naše záležitost. My musíme jasně říci, že, toto, že jsme pro a že podle našeho názoru je to dobrý rámec pro budoucnost. Uh, a musíme o tom také dále jednat. Já osobně bych investoval všechno, co mohu. A také, podle mého názoru, můžeme očekávat, že naše eh, kompromisní návrhy nebudou podporovány, pokud nebudeme schopni dosáhnout eh, dohody s radou. Nicméně nesmíme příliš ustupovat. A já vás mohu ujistit, dámy a pánové, že v následujících týdnech Eh, ještě předložím další pozměňovací návrhy, abychom mohli dosáhnout kompromisu. Já vím, že všichni za tímto návrhem nestojí stoprocentně, to bychom chtěli příliš mnoho, to není ani možné, ale myslím si, že pokud všichni budeme mít dobrou vůli a budeme dostatečně flexibilní, tak budeme moci dosáhnout dostatečně mm, velké většiny, abychom prosadili ty základní myšlenky. Děkuji. Bene. Con mezz'ora di ritardo. Dobře, takže máme půlhodinové spoždění a přejdeme k další věci, která je velmi podobná. Totiž zpráva pana Jeřemborského a pozměňovací návrh Milí přátelé, já jsem v podstatě teďka chtěl sedět ve své kanceláři a chtěl jsem poslouchat eh, řeč Baracka Obamy, takže já to řeknu velmi stručně, abych si mohl vyslechnout aspoň tu druhou část. Cíl, který jsem si stanovil, je velmi podobný jako ten cíl eh, Je Samozřejmě jde o vytvoření šetrného systému dopravy. Jsou to ty stejné principy, které, za kterými já stojím. Moje původní zpráva možná byla pro mnohé provokativní, ale víte, já jsem takový starý právník. No, víte, eh, je velký rozdíl mezi tím eh, říci, že je někdo provokativní a teatrální. Já jsem formoval 12 kompromisních pozměňovacích návrhů v tom duchu, abychom dosáhli opravdu co největšího souladu. Já jsem si přečetl všechny pozměňovací návrhy od eh, mých kolegů. Samozřejmě jsem také eh, začlenil všechny pozměňovací návrhy eh, pana Elka Draují. Také co se týče odstavce 9 a 11, tam jsem přizpůsobil velmi zásadně formulaci takovým způsobem, abych opravdu dosáhl většinové podpory v tomto výboru a myslím si, že je velmi důležité, abychom opravdu podpořili ten princip celo plošně fungujícího systému, který je šetrný k životnímu prostředí. Samozřejmě nejde o to, abychom tady eh, chtěli prosadit pouze to, aby EU roznámka byla závazná a povinná pro všechny členské státy. Ale co se týče principu a podstaty. Vždy je třeba vědět, že pokud chceme, eh, aby v Evropské unii eh, fungoval systém dopravy, tak musí samozřejmě fungovat ve všech členských státech musíme to považovat, požadovat od všech členských států. A proto jsem také napsal tuto zprávu, proto jsem také napsal poté další pozměňovací návrhy do hlasovacího seznamu jsem se rozhodl nezačlenit některé návrhy, které se týkají boje proti změnám klimatu a já si myslím, že to už je zahrnuto opravdu v tom druhém balíčku, který je velmi rozsáhlý. To jsme už odsouhlasili a velmi rozumně jsme o tom debatovali, velmi rozumně jsme eh, rozhodli 16. prosince a e, já to proto nechci opakovat v mé zprávě. Proto bych pouze jenom navrhl e, kolegům, aby byly tyto pozměňovací návrhy buď zamítnuty nebo staženy, protože když parlament něco řekne, my máme už klimatický balíček, my jsme přijali zásadní rozhodnutí, tak si myslím, že to není třeba poté opakovat v každém dalším právním dokumentu. A proto doufám, že moji kolegové budou souhlasit a budou moci žít s mými pozměňovacími návrhy. Mé frakci mi říkají kolegové, jak můžeš jít tak daleko, ale já si myslím, že opravdu odpovídá všem zásadním principům šetrnosti vůči životnímu prostředí a proto jsem také tyto pozměňovací návrhy předložila a doufám, že vy je budete moci podpořit. Um, ik... Děkuji, pane předsedo. Budu také stručný. Protože jako pan Jeřembovský bych si také chtěl uh, poslechnout eh, projev pana Obamy. Uh, Eh, on říká, že byl provokativní v tom původním návrhu a já musím říci, že se také vážím toho úsilí, eh, které vyvinul to, aby nám vyšel vstříc a aby dosáhl kompromisu. Takže bych mu chtěl skutečně poděkovat za to úsilí, které do té práce vložil. Jste nadále spíše kritický vůči tomu původnímu návrhu. Nicméně, jak jsme už tady říkali, je to pouze první skrok. Nejsme ještě na konci naší cesty a nedostali jsme se rozhodně ještě tam, kde bychom chtěli být, tedy že bychom měli už vytvořenou, vytvořený udržitelný dopravní systém. Takže závěrem my jsme si vzali na vědomí vaše kompromisní návrhy, můžeme je do značné míry podpořit a nevidím tam příliš mnoho problémů. Samozřejmě bude ještě řada pozměňovacích návrhů a my bychom také chtěli, abyste je vy podpořil. Nicméně uvidíme, jestli budeme úspěšní nebo ne. Takže, pane Jeřembovsky, mě překvapuje, když vidím, jak daleko jste se uh, nám vyšel stříc, ale děkuji vám za to. Děkuji. Já jsem vlastně nepředložil žádné vlastní pozměňovací návrhy, podle mě ten původní text pana Jařembovského je v pořádku, ale chtěl bych se zeptat předchozích dvou řečníků na to, že ty dvě zprávy jak se nejsou proti sobě, nejdou proti sobě. Nechceme rozhodně v jedné zprávě říci jednu věc a v druhé zprávě úplně něco jiného. Musíme zachovat kontinuitu, protože musíme se ujistit, že všichni vědí, co vlastně, naš, co vlastně náš výbor chce, takže proto si musíme dát pozor na tyto kompromisní návrhy. Budeme je možná ještě muset trošku přizpůsobit, ale to je všechno, co jsem chtěl k tomu říct. Děkuji. Srdečně děkuji. Já vám samozřejmě dávám eh, za pravdu, pane kolego. Řeč Baracka Obamy je velmi zajímavá také v porovnání s tím, co jste předložil vy. Eh, v jeho řeči bude jistě naděje, zdali ta naděje k něčemu povede, to ještě uvidíme. Nicméně to, co jste předložil vy, to opravdu nám mnoho naděje nedává já si myslím, že co se týče opatření, které by mohly snížit nějaké, nějakým způsobem zatížení nebo škody, eh, se v tomto textu opravdu nenachází. Takže eh, já si myslím, že to je opravdu příliš málo. Myslím si, že ta situace je příliš dramatická eh, na to, abychom eh, toto přijali. Já bych si opravdu byla bývá přála, aby v tom textu bylo více konkrétnějších věcí. Já tedy nejsem velmi spokojená, nejsem velmi šťastná s tím, co vy jste předložil, ale vy jste ode mě asi také více neočekával protože víte, že máme eh, velmi eh, rozlišné představy o tom, co je pro evropskou politiku důležité, co je důležité pro užitek různých sektorů. Eh, je pravda, že máme na to jiný názor, je třeba to akceptovat. Nicméně já bych si ale občas přála, abyste se občas také přiblížil tomu, co si přejeme my. Nikdo další už nechce promluvit, takže prosím, dáme slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. V komisi eh, velmi oceňujeme tyto pozměňovací návrhy, které si všimly toho, že komise uh, odpověděla, reagovala na požadavek parlamentu a dokonce udělala ještě mnohem více, protože internalizace a strategie pro internalizaci je součástí eh, širších opatření, která mají zavést ekologické aspekty do dopravy. Komise navrhla společný rámec pro internalizaci, který je založený na společných principech. Jak nám naznačuje eh, název kapitoly 3, tak se to eh, netýká průměrných sociálních nákladů, to bychom měli opravit, to je chyba. A eh, zde jsme chtěli eh, dát výjimku jedné externalitě a to je hluk protože tam se velmi obtížně počítají tyto náklady, proto jsme zde chtěli sáhnout spíše k průměrným nákladům u této konkrétní externality, nicméně všechny ostatní se zakládají na společných principech marginálních nákladů. Máme strategii, máme strategii, která se týká všech dopravních prostředků a bude z toho vytvořena konkrétní strategie, jak to také žádal parlament ve svém rozhodnutí k eurovinětě. My také velice oceňujeme pozměňovací návrhy, které mluví o existenci technické přílohy, na který se často ve zprávách zapomíná, protože ta technická příloha bohužel obsahuje velice důležité informace a bohužel je také velmi složitá. Je škoda, že se nám nedaří ji zjednodušit. A tam zatím skončím, protože si myslím, že se už všichni chceme dívat na televizi. Mesija Zembovský. Pan Jařembovský, Buď vy, anebo Obama. Takže ještě krátká poznámka. Milá paní Lichtenberger, já jsem právě nespokojen s komisí, protože v roce 2006 jsme poprosili komisi o to, aby nám pomohla s se internalizováním externích nákladů. Bylo to eh, v roce 2006, kde máme dokumenty pro eh, námořní dopravu, kde máme eh, dokumenty k dopravě mm, v rámci vnitřního trhu. Když hovoříme o internalizaci externích nákladů pro všechny dopravní druhy, komise by měla vytvořit dokument, stejně by měla vytvořit dokument, který by jasně stanovoval, jaké jsou reálné náklady. Ale my nemáme ani to. Mě mohli by říct, ano, my chceme, aby všechny druhy dopravy byli začleněni do tohoto systému a platili za externí náklady. Ale já musím říct, že komise do této doby žádný takový doklad nebo dokument nepředložila. A já ještě stále čekám například na hodnoty, na základě kterých se může vypočítat hlukové zatížení. Nic jsme nedostali. Ale o tom všem budeme samozřejmě hlasovat 11. A teď se ještě podíváme, kolik z řeči Obamy uslyšíme. Děkuji. Takže se uvidíme zítra ráno v 9.